informace od skupiny Evropské EPP eh, eh, a od skupiny eh, zelených a mám tady návrhy, které se týkají nominací do mezinárodních delegací. Seznam těchto nominací bude zase v protokolu. Pokud před schválením zápisu ze schůze nebudou žádné připomínky, pak tyto nominace budou pokládány za schválené. Eh, Přicházíme nyní ke schválení jednacího eh, jednacího řádu programu eh, závěrečný konečný návrh pořadu